Eh, respektive spojím se s panem předsedou komise Barozem, abychom zjistili, jak kroky eh, podniká komise eh, v souvislosti s paní Nelly Cruz. Dále máme tady ještě jednu velkou starost. Hamza Kaškari, mladý saudsko-arabský žurnalista v Malajsii, byl obviněn kvůli rouhání a byl na eh, saudsko-arabský požadavek vydán do Saudské Arábie a za výroky mu údajně hrozí trest smrti. Je nepochybné, že eh, samozřejmě je třeba respektovat eh, náboženské cítění všech eh, lidí, to platí také pro žurnalisty a eh, nicméně má eh, každý také svá práva a jestliže by měl být někdo na základě veršů být popraven v Saudské Arábii, to samozřejmě nemůžeme takto přijmout, takže budu dělat také všechno pro to, abychom této popravě zabránili. Kromě toho, kolegyně, kolegové, mnozí kolegové v průběhu víkendu a dnes eh, mě oslavil, oslovili s tím, že eh, nizozemská strana PVV zřídila eh, webové stránky, kde vyzývá občany, aby si stěžovali, uváděli případy, kdy údajně přicházejí o práci kvůli pracovníkům ze střední a východní Evropy Eh, zástupce komise se k tomu velice kritický, kriticky eh, vyslovil a eh, máme zde v Evropě soudu pohybu a tak dále. Já tedy nemohu sám tyto stránky neznám, nejsem s nimi seznámem, nemohu k ním momentálně nic říci, ale každopádně se budu informovat a budu hovořit s ministerským předsedou Rütem a e, také navážu na e, to, co říkala paní Kroška Redingová v této souvislosti. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rovněž pokud je o poland.nn, NL, to je další stránka. Všichni, kdo nesouhlasí se stranou PVV, mohou projevit solidaritu s těmito lidmi, kteří odvádějí práci v Nizozemí v tomto ohledu. To znamená, že se můžete podívat na www.propoland.nl. Na této stránce můžete vyjádřit svůj názor. Děkuji vám, paní Korně Vortmanko. Pan Sperony se hlásí, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, hovoříme zde o svobodě eh, projevu, hovoříme zde o svobodě projevu novinářů, ovšem zdá se, že PVV eh, stránka by měla být nějakým způsobem cenzurována, ovšem já si myslím, že pokud je zde nějaká svoboda projevu, tak prostě musí platit pro všechny. Já myslím, že eh, pane Speroni jste mm, neposlouchal pozorně, jinak byste nemohl trousit tyto komentáře. Paní Intveld? Děkuji za slovo, pane předsedo pouze mm, následně po tom, co řekla paní kolegyně Vortmankolová, myslím si, že je to správná iniciativa. Ovšem bylo by správné rovněž, abychom my přišli s nějakým veřejným prohlášením, pokud jde o iniciativu PVV strany, vůbec, mm, že vytvořili takovou stránku a kde vlastně žádají, aby lidé anonymním způsobem podávali stížnosti na jiné občany Evropy. To skutečně si myslím, že by eh, eh, národní vláda se měla od toho distancovat. Ja, eh, Paní Infeld, já musím ještě jednou říci, že mnozí kolegové mě oslovili eh, v této souvislosti. Já ještě tyto webové stránky neznám. Eh, já se spojím s paní Redingovou, příslušnou komisařkou a možná také s naším výborem pro lidské svobody ale eh, samozřejmě pokud se kolegové chtějí připojit k návrhu paní Votmanko, to je samozřejmě jedině žádoucí. Tak já už nemám žádné další eh, úvodní body, takže se dostaneme k, nyní k prvnímu